Möchte Sie bitten, Platz zu nehmen. Posaďte se, prosím. Darf heute Abend Präsident Já budu zastupovat předsedu Artui. No. Protože pan který eh, eh, dorazí později. Nejprve chci požádat o přijetí pořadu jednání, když my navrhujeme po hlasování změnit pořadí a začít tedy jaksi opačně, nejdřív 11, pak 10, pak 9. Já bych rád tedy uh, hlasoval pak bychom postupovali. Já mám trošičku problém s eh, nepřítomnosti pana Artu jeho, eh, řešit jeho zprávu, takže bych navrhoval, pokud tady nebude, nedorazí, tak bych navrhoval krátkou přednášku, přestávku, pardon, abychom Um, protože možná to souvisí s tím, že se ještě jedná o kompromisech a já bych zpravodaj eh, chtěl dát možnost také, aby to prezentoval. Takže oznámení eh, předsedy nemáme. Pokud zpravodajové souhlasí, tak přejdeme přímo k hlasování. A pak bych vás požádal, abyste um, se Eh, eh, revize eh, polovi období, abychom tedy hlasovali. Hmm, a máte karty? Ano, máte. Takže jsme spočítali, že no, pane Artuji, chcete si to převzít? Dobře, takže tím se problém vyřešil. Takže nemusíme čekat až dojdeme k jeho zprávě. Teďka budeme hlasovat na zkoušku, zkušební hlasování. Jeden chybí. Eh, z EPP jsou navíc. Ještě jednou. Okay, test, irgendwo gab's... Tak ještě jednou budeme uh, zkoušet. Děkuji. Takže tím končím test zkušební hlasovací slování a přejdeme k tomu skutečnému. Eh, Pane předsedo, můžete si vzít hlasovací seznam socialistů? Takže návrh číslo jedna. Pan Valia Fanny, kdo je pro? A přece někdo. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je zamítnuto. Návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh tři. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Cikovský, kdo je pro? kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti 20. Návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? ne Proti? Zdrželi? Zamítnuto. No, přijato. Návrhy 6 a 11 jsou tím vyřešeny. Návrh 7, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 9, 2 pro? Tady je ústní pozměňovací návrh. Mě by zajímalo, zda s tím zpravodajové souhlasí. Eh, pane Omaží, můžete nám říci, že zda eh, by to mělo souhlas vaší frakce? Ne. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu bez změny. Kdo to e, podporuje e, návrh číslo 9? E, kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Pan Čechovský, um, líto 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. 18 až 20 padají, budeme pokračovat návrhem 21, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 22, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 23, kde je pro, 23 padá, mluvám se. 24. 22 padá, 23 nepadá. Ne. Když je 21 přijato, to je. Takže jsem to udělal správně. Tak mi to... Takže 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? 20, eh, kdo je proti? Zdrželi? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 29. Pro? Proti? zdrželi, zamítnuto. Máme ústní pozměňovací eh, návrh k eh, odstavci 6. Eh, autoři jsou jistě pro, mm, takže pro, proti, zdrželi, přijato. 30 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Ještě další ústní pozměňovací návrh k odstavci 9, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 39, přijeto. 39 pro, proti. No, Můžeme se ještě podívat, kdo je proti? Kdo je proti? Zdrželi zamítnuto. Takže 22 mm, proti 11 jasně zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi, přijato. 41 pro, proti, zdrželi, přijato. 43 pro, proti, zdrželi, přijato. 44 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh eh, navrhovatele k odstavci 15b. kdo přijímá? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 51 pro proti, zdrželi zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Tím padají eh, 56 až 55 a další je návrh 56 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. A pak závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Končím hlasování. 29 eh, proti 7, jeden se zdržel. Gratuluji zpravodaj. že budeme pokračovat s mobilizací Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci kolega Negresku. Budeme hlasovat návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak to bych ověřil. Um, elektronicky, prosím. Jeden nechtěl hlasovat. Takže přijato 19 proti 16, návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato Návrh 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel? To by mělo být zamítnuto. Pak budeme hlasovat o návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel? Musí to být těsně přijato návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato.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 Návrh 12, jde pro? Proti? Drželi přijato 13 pro, proti, Drželi přijato 14, kde je pro? Proti? Přijato k závěrečné hlasování. Elektronicky prosím. Ještě chybí dva. Mm, přijato 29 hlasy proti 7. Gratuluji zpravodaji. Dobře. Budeme hlasovat o vaší zprávě, pane Artuji. metody, eh, kdybych eh, měli hlasovací seznam naší frakce, to by bylo dobré. Um Uděláme si maličkou pauzu a za dvě minuty budeme pokračovat. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Je vous prie de m'excuser, car je suis arrivé... Vážení kolegové, budeme pracovat. Omlouvám se, já jsem bohužel dorazil pozdě v důsledku spoždění vlaku z Paříže do Štrasburku. Děkuji kolegu Gerovi za to, že mě při prvním hlasováním zastoupil. A máme Snažili jsme se velmi obtížně nalézt kompromis ke zprávě, kterou jste mi svěřili, co se týče jednacího řádu. A spolu s koordinátory a stínovými zpravodaji zde máme nový návrh kompromisu, ta, zatímco naše služby je kopírují a připravují tak, aby vám byl k dispozici. Doporučuji mezi tím přejít k dalšímu hlasování, co se týče převodu. Pokud nejsou námitky, dám slovo Jose Manuelu Fernandézovi, který se bude věnovat tady převodům, které se týkají před předchozího hlasování. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, eh, rád eh, předložil, co se týče převod 23 a celkový převod, o čem jsme hovořili během minulého zasedání rozpočtového výboru, co se týče návrhu opravného rozpočtu, co 7,3 miliardy euro u jednotlivých členských států. Zde eh, komise nalezla 855,9 eh, celých milionů eur a zatím jsme ještě neřešili eh, celý objem závazku. A Eh, já sám zde nemám plnou informaci o té, tomto globálním převodu. Já nevím, zda můžeme přejít k dalšímu, tedy 23 eh, tedy tento převod 24, eh, co se týče fondu přizpůsobení se globalizaci, o tom se zatím ještě nehlasovalo a o tom se bude hlasovat v případu Estonska, ne, tam už se hlasovalo, to už bylo odhlasováno a je to částka 1 132 eh, tisíc eur a žádám tedy o schválení. Převod 28 komise navrhuje 20,3 milionů eh, z eh, rozpočtu nemovitosti a to, tento převod by měl pokrýt pod, navýšené potřeby, které souvisí s dobou eh, července 2015 a převod 29 posílení o 10 milionů nástroj eh, pro mír a stabilitu mm, a to pro financování současných akcí v Libii, Tunisku, Jordánsku a dalších zemích. To je z kapitoly eh, pro zahraniční politiku a bezpečnost, který dos- nebyl dostatečně realizován v tomto roce. Proto vás žádám, abyste schválili tento převod a pak máme ještě poslední převod třicítku. Komise doporučuje posílit nástroj sousedství ehm, kde máme 71,5 milionů. E, to, e, to by mělo být určeno pro uprchlíky a ze Sýrie, kteří pocházejí tedy ze Sýrie a zde máme také kapitolu eh, PSC. A eh, ta bude eh, čerpána prostředníky fondu a nejsem si jistá, tedy může komise také sdělit ty opatření, která bude realizovat, aby přesvědčila členské státy o výhodách svěřeneckého fondu, protože rozpočet Unie, kde máme tedy eh, závazky členských států ve svěřeneckém fondu, kde si klademe otázku, jaká je situace v současné době eh, ve vztahu k finančním prostředkům, které členské státy vydávají a jak komise přistupuje k tomuto svěřeneckému fondu a ke e, příspěvkům členských států. Pane Werner, chcete odpovědět na tuto otázku? Pane předsedo, já vám mohu dát doplňující informace k využití těchto fondů. budou splňovat eh, závazek londýnské konference, jakmile budou převedeny. A cílem je přispět k dlouhodobému rámci, který byl vytvořen, aby byly splněny potřeby všech, kterých se dotýká syrská krize v té zemi samotné a také sousedních zemí Libanonu a Jordánska. Eh, kladete otázku, co všechno se z toho financuje. Bude poskytováno vzdělávání, lepší přístup ke zdravotní péči, eh, lepší infrastruktura vody a odpadních vod, včetně eh, posílení odolnosti hospodářských příležitostí a sociální integrace pro uprchlíky a rodiny, které se jim věnují a bude se věnovat zvlášť potřebám v sektoru vzdělávání, tak aby výrazně přispěl k plnění cílů londýnské konference s tím, že všechny uprchlické děti budou mít přístup ke vzdělání. A tato doplňující pomoc bude směrována cestou svěřeneckého fondu EU. Zatím je tam v přípravě celá řada projektů pro částku 384 milionů, ale pouze 1,40 milionů je k dispozici ve finančních prostředcích. A to je tedy nástroj pro to, aby se tyto finanční prostředky eh, dostaly okamžitě k použití. Děkuji vám. Já jsem jenom chtěl vědět, zda státy skutečně dokáží splnit ta vysoká očekávání komise. Eh, Pán zpravodaj, já nebudu probírat toto téma úplně sám příliš dlouho, jenom zda, když se mě ptáte, zda ta čísla jsou správná nebo ne, tak podle informací v členských státech, tak eh, členské státy eh, nabízí eh, téměř 70 milionů pro tento fond a to je velmi daleko od 100 milionů, jak se o tom hovořilo. A máme zde 785, 95 pardon, milionů euro. A otázka zní, zda tomu tak skutečně je, co můžeme případně dělat pro to, aby členské státy respektovaly své závazky. Um. Já mám návrh. V rezoluci o rozpočtu jsou odpovídající paragrafy a um, tyto prostředky uh, Ehm, dáme tam, kam je se plánuje, v ehm, sousední země Sýrie, abychom přispěli k řešení problému. Až budou prostředky vyčerpány, pak bych navrhoval, abychom pozvali komisi, vyzvali členské státy, aby ten fond zase naplnili a pak ho zdvojnásobíme. To znamená, podle toho, co ty členské státy zaplatí, tak Eh, pak dá, přidáme 100%. Já myslím, eh, že místo dělat to opačně, eh, což jsem teď zažil třikrát, totiž někde něco přislíbit, co zaplatí evropský rozpočet a potom se dozvíme z novin a mm, pak jsme jediní, kdo mm, platí včas a um, členské státy dají 3 miliony minimálního vkladu, pak komise vyzývá členské státy, eh, aby um, něco přispěli a my jako rozpočtový výběr požadujeme, aby se to dvojnásobilo. Vážení kolegové, budeme tedy hovořit o této otázce. Otázka byla položena, pokud nejsou žádné další poznámky, přejdeme k hlasování. Zpravodaj pro rozpočet 2017 doporučuje, eh, má pozitivní doporučení k pěti návrhům převodu. Doporučuje nejprve k hlasování 23. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ano. Končím hlasování. přijato 33 oproti 6, převod 24. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 30, 30 plus eh, přijato a 28 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 32 hlasů pro, 5 se zdrželo 29. Hla, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno s 34 hlasy proti 5. A nyní převod 30. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Eh, takže 32 pro. A další část, eh, další oddíl, pan Depre. Děkuji vám, pane předsedo. Jsou tady zhruba čtyři. První se týká EHSV e eh, a je eh, to eh, převod prostředků pro odškodnění eh, pro ty zaměstnance, kteří končí s pracovním zasazením do prosince 15 milion, 15 tisíc eur a je to 10 500, je to 9 tisíc eur měsíčně, to, to je řešeno. A Eh, co se týče třech dalších, je to převod Evropského soudního dvora 55 eh, tisíc euro pro zajištění postupné náhrady eh, některých zařízení pro reprodukci dokumentů, protože současné zařízení není už spolehlivé. A pak další převod, který je již z 2005, je to zabezpečení budovy eh, a zajištění vyšší bezpečnosti a stability systém, počítačového systému, pokud nemá nikdo námitky. A poslední je převod, eh, je eh, převod pro poštovní zařízení, který se týká zajištění jeslí pro zaměstnance a je to 75 tisíc euro. A pro naší část financování dohody, eh, co se týče s eh, uplatňování práv jednotlivců, náhrady při propuštění ze zaměstnanosti 140 tisíc. A já sám nemám námitky proti tomuto převodu a e, dovolím si ještě e, některou e, připomínku. Myslím si, že tyto služby by měly být zajištěny pro zaměstnance. Pok- vidíme, že tady nejsou žádné námitky. Pan Aňu se hlásí, máte slovo. Děkuji. Já mám otázku Můžete potvrdit, že při prvním hlasováním tato částka bude placet, eh, vyplácena pět let, tam se říká do pěti let. Jaký je tedy závazek, na kolik let? Eh, Normálně se by to nemělo převýšit pět let, eh, tedy předpokládám, že to je maximální limit těch pět let. Podívám se do svých dokumentů. Eh, ne, myslím si, že je to v souvislosti s odchodem do důchodu, to jsou informace, podle informací, které mám, je to v měsíci, eh, je to eh, pak 15 tisíc a pak 12 500 a pak 10 500, tak mi to bylo sděleno. Pardon? Mohu se zeptat, na kolik měsíců, jaká je tedy hodnota tohoto závazku? Jak dlouho eh, ten, eh, bude eh, tomuto člověka platit za to, že nic nedělá? Jde o uplatnění přílohy 4 Staff Regulations a podle toho se postupuje a myslím si, že eh, o těch tady, neho, ty tady nemůžeme hodnotit a nemůžeme na základě toho rozhodovat zcela volně. Musíme aplikovat staff regulations, kterých se to týká. A mohu tedy zástupců HSV položit otázku, zda by nám poskytli doplňující informace, pokud je mají? Vypadá. A nemáte-li další otázky? Pane předsedo, já chci jenom říci, že to je poměrně vágní finanční e, závazek. Ten e, člověk může čerpat ty prostředky až pět let. E, až dospěje tedy k důchodovému věku, takže o kolika peněz se to týká, že měsíční plat eh, násobek no, počtem měsíců. To je bohužel složitější. Protože za prosinec je to 18 tisíc euro. To je ten převod. Pak další po období tří měsíců bude i nadále pobírat odškodnění eh, podle základního platu, tedy eh, leden, únor, březen 15 000 euro každý měsíc a pak podle toho, jaký má věk důchodový, bude, dostane 85 eh, základního platu, pak 70 základního platu po pět následujících let a pak 60 ze svého základního platu. A tedy zdá se, že mohu dojít k závěru, že tedy je to velmi šťastný člověk je to tedy velmi šťastný člověk. V každém případě je to v zájmu služby a e, samozřejmě jeho přítomnost by byla velmi nákladná pro celou službu i když, a proto je raději placen, aniž by něco dělal. Má někdo nějaké námitky proti tomuto převodu? No, proti těmto převodům nevidím námitky, k dalším převodům nevidím také žádné námitky, proto budu považovat tyto převody za schválené. A poznámky, které zazněly, jsou samozřejmě předmětem zápisu. Paní Volmeier, eh, nemá žádný pan Alio? Můžeme, mm, prosím vás, eh, postupovat demokraticky a hlasovat o tomto? Eh bien, on peut. On va consulter sur le premier transfert. Eh, tady se předpokládá, že eh, kdo tedy pro tyto eh, převody budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti 8 a 5 se zdrželo. K dalším ehm, uvidíte tedy, zde vidíte, že není demokratický deficit. Předpokládejme, že další e, převody jsou schváleny, ale zcela jistě jste měli dotazy k prvnímu převodu. Paní Volmejer, Holmejer se tedy nehlásí o slovo, můžeme se vrátit ke zprávě e, k jednacímu řádu Máte zde k dispozici novou úpravu kompromisu, globálního kompromisu, který předpokládá pravidlo 26, 7 a 6 a 7, 24, 8, 5, 20, 222, 3 a eh, příloha 6, 4 Ehm, odstavce 2.3 které se týkají pozměňovacím návrhům 1, 2, 4, 5, 7, 18, 19, 52 a tak dále. 20, 46, 55, 56 a 73. 51 a 44. A zde máte tedy eh, text a můžeme se, prosím pane Fernandezi, jenom velice stručně, domnívám se, že bod 6b si, eh, tam jsme tedy vypustili výraz if appropriate Tedy jde o to, že to, co zde máme, tam by se mělo vypustit také výraz if appropriate a e, Začíná to tedy výsledkem konzultací a bude předáno plenárnímu hlasování e, podle článku 314 smlouvy o fungování EU. A Znamená to tedy, že musíme také vypustit výraz if appropriate. A vy jistě víte, jak vypadá tento kompromis. A pokud nemáte otázky, tak budeme hlasovat o tomto kompromisu, kdo je pro. Merci, baissez les mains, avis contraire. Děkuji, kdo je proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní se podívejme na hlasování k pozměňovacímu návrhu 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Chcete hlasovat en blok? Nemáte námitky proti hlasování en blok 10, 11, 12, 13, 14, 17, 8 pozměňovacích návrhů. Eh, budeme o nich hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A zamítnuto. A návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Eh, návrh 21. Kdo je pro? Eh, budeme hlasovat tam blok, protože tady vidím eh, několik, čili 21, 40, eh, až ke 43, návrh 21 až 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, návrh 46, 45, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto a Trojka vypadává 67, 68, 69. Paní Montel, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A 70, e, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A k celému textu elektronicky budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. E, text je přijat a 29 e, hlasy. A e, zpravodaj vám děkuje. Eh bien, c'en est fini pour la séquence des No, a nyní, teda, pokud jde o to hlasování, pokud jde o další věc, která nás čeká po tomto hlasování. Je velice zajímavá výměna s Evropskou komisí, která by měla přijít právě s prezentací nového finančního nařízení, které by mělo být jednodušší, čitelnější pro uživatele. Oni reagují vlastně částečně i na naši žádost Evropského parlamentu, aby jsme zde měli jednotné nařízení, pokud jde o finanční rozpočtové záležitosti a zároveň jsou zde zahrnuty určité modifikace, pokud jde o sektorové záležitosti, pokud jde o celkové částky a zároveň by zde měla být samozřejmě i záležitost, která se týká investičních fondů, struktur reálních fondů a samozřejmě i společných pravidel eh, v rámci společné zemědělské politiky. Čili toto je první výměna názoru, abychom to trošku lépe pochopili. A 20. listopadu nás potom čeká oficiální oznámení. Rád bych poděkoval i výboru pro rozpočtovou kontrolu a i sektorovým jednotlivým výborům zemědělství, rozvoj venkova, eh, Um, industriální záležitosti, eh, EMPL, sociální záležitosti, regionální rozvoj, cestovní ruch a tak dále. Všem, kteří jsou přítomní, bych rád poděkoval za to, že jsou rovněž s námi. Paní Kelvinio, vítám vás mezi námi a rovnou vám dávám slovo. Okay, uh... Dobrý večer. Ráda bych poděkovala za tuto příležitost, za tuto příležitost vystoupit s naší prezentací, která se týká našej, eh, našeho návrhu eh, reformy nařízení, která se týká finanční záležitosti a ostatních 15 Eh, právních aktů a jestli dovolíte, tak jak se o tom zmínil pan předseda, ale jiný anglicky, protože všechny slajdy jsem si připravila v angličtině a proto si myslím, že by to bylo koherentnější, pokud budu vystupovat anglicky. Takže nyní v angličtině ještě jednou jsem nesmírně vděčná za to, že máme příležitost společně se podívat s vaším výborem a i výborem pro slušnou kontrolu na tuto problematiku, které jsme věnovali obrovské množství energie, práce, aby jsme měli kvalitní omnibus, to znamená modifikovat toto nařízení a 15 dalších legislativních oblastí. Já si myslím, že je opravdu na čase, abychom se obrátili na jednotlivé legislativní části rozpočtové autority, rozpočtových orgánů. Jak se o tom zmiňoval předseda, zatím ještě nemáme překlad k dispozici, ale formálně již tento proces zahájila i rada neformálně se celé problematice věnovala. Celý tento text již propracovali a proto samozřejmě chceme vědět, jaké máte obavy vy na straně Evropského parlamentu a vůbec reagovat na problémy. První obrázek se snaží reagovat na to, o čem se zmínil pan předseda Artui. U tohoto návrhu se snažíme reagovat na stížnosti na různé obavy, které znesl parlament, výbor regionu, jednotlivé zúčastněné strany v členských státech a především otázky, které se týkaly i našich obyvatel. My jsme na jaře zahájili veřejný konsultační proces. Měli jsme nesmírně pozitivní reakci na straně všech zúčastněných stran, pokud jde o zjednodušení, flexibilitu. To vás asi nepřekvapí, protože toto jsou dvě oblasti, které všem leží na srdci a samozřejmě, že tam bylo mnoho nedostatků ve stávajícím regulačním rámci v tomto ohledu. Ale to byla otázka drobnější záležitosti, například ty hromadné částky nebo požadavky ze strany výzkumné eh, veřejnosti. E, my jsme se snažili samozřejmě i na to reagovat, ovšem celkově prostě tam byla veliká podpora zjednodušených pravidel. Jedna z klíčových změn, které bychom rádi viděli, je právě ta změna, o které se zmínil pan Arti. Máme nesmírně komplikovaná totiž pravidla, která regulují implementaci uplatňování našeho rozpočtu, dále je to rozhodnutí o vlastních zdrojích, na, nařízení o více letem finančním rámci, finanční nařízení, interinstitucionální dohodu, sektorové dohody Dále to byly akty přenesené pravomoci, interní pravidla, interpretační pravidla, e, různé oběžníky a tak dále. To představuje tisíce stránek pravidel, která se musí uplatňovat při implementaci. A to je na evropské úrovni. Poté ještě musí i členské státy využívat takovou tu manévrovací marži a přidat k tomu ještě svá další pravidla. Čili my jsme přišli s takovým opravdu téměř drastickým přístupem. Řekli jsme, začneme na evropské úrovni a spojíme nařízení finanční nařízení a pravidla pro zveřejnění, abychom měli jednu sadu pravidel. Eliminovat maximálně specifika jednotlivých sektorů a zajistit to, že finanční nařízení bude jedním setem pravidel. Nepovedlo se nám to stoprocentně, ale snažíme se o to do maximální možné míry, aniž bychom narušili rovnováhu mezi sektory. Čili propojili jsme aktiv přenesené pravomoci společně s finančním nařízením, eliminovali duplicity, nekonzistenci a o 25 štíhlejší text se nám povedlo dosáhnout těchto pravidel. Proces, který zahajujeme, je první etapou pouze. Poté se musíme podívat i na různé hlavní směry a pravidla na národní úrovni. Ovšem toto je ten hlavní přístup k zjednodušení. Jedna důležitá taková obsese, kterou máme, já jsem si jistá, že možná celý výbor pro rozpočet a je ro, výbor pro rozpočtovou kontrolu rovněž má, je, aby nedošlo k oslabení zdravého finančního zařízení. My například navrhujeme u podvodu a nesrovnalosti posílit pravidla. Posílili jsme jazyk, pokud jde o vyhýbání se daním u finančních nástrojů a rozšířili jsme i pravidla, pokud jde o konflikt zájmu ve všech oblastech manažmentu. čili snažili jsme se pokrýt ta prázdná místa a rozšířit pravidla tam, kde zatím nebyla u tohoto zdravého finančního řízení. Hlavním leitmotivem je zjednodušení. Především na straně příjemců těchto prostředků. A to různými možnostmi. To uvidíte v tom finančním nařízení. Například právě ty paušální částky, méně papírování, méně chyb. I účetní dvůr na to poukazoval jako na zdroj chyb, byla to komplikovaná pravidla a systém byl založ, založen na náhradě všech nákladů, zatímco zi, jsme zde neměli zjednodušená pravidla paušální platby. Čili právě když šlo o hodnocení um, částky jednotlivých grantů a finančních nástrojů, a proto my se snažíme maximálně využívat tyto paušální sazby. Dále to byla například práce dobrovolníků, nevládě organizace o to vždycky žádali. Dále specifická pravidla pro zemědělství jsme modifikovali, aby se mohli podpořit mladé zemědělce. A budeme tam mít jednotný audit. Tomu se za chvíličku ještě budu věnovat. To je jeden ze základních prvků zjednodušení. Dále jsme se snažili vytvořit zjednodušené příspěvky, které nejsou propojeny s náklady a budou založené spíše na podmínkách a platba až při dodání, to znamená u těch výsledků. Příklad. Beneficienti některých grantů, Evropský fond pro ty nejchudší, nejzranitelnější, čili na základě výsledku jsme to chtěli poskytovat ty platby. A ne neustále kontrolovat konkrétní náklad mm, při přípravě, řekněme, potravinové pomoci. Čili snažili jsme se o zjednodušené příspěvky založené na podmínkách nebo ex ante podmínkách. Před chvíličkou jsem se zmínila o tom, že cílem bylo zjednodušit život beneficientů a zároveň zredukovat eh, chyby. Účetní dvůr zjistil, že tam, kde je to založené na podmínkách nebo výsledcích, tak ta chybovost je nižší. Mnohem více chyb je na tom základě, způsobených na tom základě neziskového principu, což samozřejmě mělo poté dopad na stimul beneficientů, aby hledali jiné zdroje financí nebo jiné benefity investice, které přichází z evropského rozpočtu a proto jsme se této zásady rovněž dotkli. A dále pravidlo nekumulace, které jsme zjednodušili pro různé formy beneficientů malých grantů. Dále je to mm, zjednodušení pravidel vyplácení na základě nákladů, tomu se budu za chviličku věnovat, aby tam nebylo nějaké ex post Eh, problémy pro ty detailní částky. Čili toto jsou opatření, která řeší doporučení Evropského účetního dvora. Věříme, že to sníží, dál, eh, dále sníží chybovost. Jedno z klíčových zjednodušení, které navrhujeme, se týká ex post kontrol a auditu. Dlouho jsme slýchali požadavky na jednotný audit, každý je pro, ale v reále audit prochází na konkrétním projektu dva, tři i pětkrát na různých úrovních implementace a my proto chceme opravdu zdůraznit jednotný audit a posílit křížovou závislost v této oblasti. Jakmile tato pravidla budou považována za akceptovatelná, tak už nebudeme auditovat ex post daný projekt. Budeme se spoléhat na audit, který proběhl na nižší úrovni, na úrovni členského státu, nebo to může provést mezinárodní či evropská instituce. Ráda bych zdůraznila, že toto podporuje účetní dvůr. Říkám to trošku překvapeně. My jsme si nebyli totiž jistí, jaká bude reakce účetního dvora No, oni nás skutečně pomohli především, pokud jde o tu kontrolu výsledku a ne samotných nákladů. Abych to ilustrovala. Vím, že předseda Artui je člověk, kterému se líbí ty grafy a zjednodušený přístup. No, takový jasný graf, posun ze stávající situace když máme nějakou nevládní organizaci, která dělá nějakou, a, nějaký krok, je tam ex ante hodnocení mezinárodní organizace, která spolupracuje, například um, OSN agentura nebo Světová banka, dále jsou tam jiní donoři a evropský rozpočet. V současné době probíhá asi pět auditů u stejné aktivity. A to není teoretický příklad, eh, to skutečně takto v reále vypadá. My chceme mít systém, kde bude křížová určité spolehnutí se na ten audit a jakmile ex ante hodnocení dospěje k závěru, že kontrola této konkrétní aktivity a kontrola nákladů byla v pořádku, tak dojde k jednomu konkrétnímu jednotnému auditu. Pokud kontrolujeme výsledek, konkrétní akce, tak je to mnohem jednodušší než kontrola detailních jednotlivých položek a nákladů do posledního centu. Čili zjednodušení pro beneficienty, zredukování auditu a posílení jednotného auditu. Další důležitá Věc, kterou navrhujeme, je zvýšit interoperabilitu různých nástrojů a režimu řízení. Lidé se stěžovali na to, že je obtížné nějak artikulovat finanční nástroje a granty, že je obtížné využívat strukturální fondy společně s EFSI. Mezinárodní partneři, pokud mají přímé a nepřímé systémy řízení, tak různá pravidla pro různou implementaci vyžadují dvojí kontrolu. To je samozřejmě náročné a vede k chybovosti. My se snažíme proto usnadnit tato pravidla. Strukturální eh, fondy společně s finančními nástroji můžete využít s nějakými smíšenými finančními nástroji, přímými nástroji. Čili využít jeden režim, který by se dal aplikovat bez ohledu na to, zda jde o přímé nebo nepřímé finanční postupy. Nebudu zacházet do podrobností. My se už snažíme maximálně otevřít ty možnosti a využít jednotná pravidla bez ohledu na různé nástroje. Efektivnější využití finančních nástrojů. Nejenom interoperabilita mezi finančními nástroji a jinými nástroji, ale i zjednodušení využití finančních nástrojů prostřednictvím jednodušších pravidel, vykazování, zrušení povinnosti finančních prostředníků reportovat o jednotlivých beneficientech finančních nástrojů. To zní jako výborná myšlenka, ale ty náklady, které jsou s tím spojeny, znamenají, že musí vyplnit všichni desetistránkové formuláře a informace, kterou vám to poskytne, je mnohem méně zajímavá než statistická informace agregovaných beneficientů a nějaké hlavní profily těchto eh, beneficientů finanční nástrojů. Dále, reinvestování zisku, to je důležité z těchto finančních nástrojů do EU rozpočtu, tak aby se vlastně do určité míry samofinancovaly tyto nástroje a zároveň vytvořit rovné podmínky mezi všemi evropskými institucemi. Evropská investiční banka je privilegovaným partnerem, ale nemělo by to být jediný partner pro tvorbu rozpočtu. A nyní poslední prvek. Flexibilnější řízení rozpočtu. Kde jsou určité prvky i z té revize polovině období. Paní Toma vidím, pana Olbrichta jsem před chviličkou viděl. rovněž, čili zpravodaje. Čili je to tak, takzvaný flexibilní buffer pro vnější akce 10%, které budeme mít k dispozici pro tuto flexibilitu či pružnost zrychlení využití Evropského fondu pro solidaritu a globalizaci. Zde se parlament vždycky stěžuje pokaždé, když jsme mezi vámi, že jsou to příliš dlouhavé nástroje rozšíření našich eh, svě, našeho svěřenského fondu, nejenom pro externí akce, ale teoreticky pro interní akce. Vytvoření naší krizové rezervy. To navrhl Evropský parlament. Například eh, ty prostředky z posledních let, které se nevyužily, bychom mohli využít. Dále je to vlastně taková nouzová částka, kterou bychom mohli mít vždycky k dispozici, která se využívala pro vnitřní účely a nyní by se měla využít i pro externí fond. A dále navrhujeme společná pravidla nebo společný fond eh, těchto finančních prostředků. Pan Artuji, jak jsem říkala, má rád tyto grafy. My vlastně chceme ze všech těchto fondů eh, mít vytvořit ještě jeden fond, který by řídil aktiva rozpočtu, tak aby jsme se vyhli neúčinnému řízení evropských prostředků. Zjednodušit naši administrativu, o tom nebudu hovořit do podrobná, to je spíš interní věc a toto je vlastně jediný slide, který by měl zjednodušit život administrativě. Všechno ostatní bylo o beneficientech. Chceme rovněž zlepšit možnost zapojení občanů do tvorby EU rozpočtu, aby mohli skutečně říci, kde si přejí, aby evropské prostředky byly na lokální úrovni uplatněny. A na závěr samozřejmě se podívat i na výsledky. To paní Georgieva z komise považuje za jednu ze svých priorit to znamená, že tam budou platby na základě výsledků, na základě výkonu, splněných podmínek a zjednodušení vykazování. Aby jsme, ano, v rámci návrhu rozpočtu bude takový balíček a rovněž před rozpočtem a rovněž ex post balíček, takový integrovaný balíček těchto pravidel pro vykazování. Vím, že minulý týden se o tom hovořilo na výboru pro rozpočtovou kontrolu a vím, že parlament to uvítal. Myslím si, že jsme tomu věnovali skutečně obrovskou eh, práci. Stručně řečeno, abych to nějak shrnula. Omlouvám se, že jsem to probrala tak strašně rychle, celý ten návrh. Máme zde omnibus, protože si myslíme, že nemá smysl měnit něco ve finančním nařízení, pokud sektorová pravidla budou v rozporu s tím, co chceme zjednodušit. Příklad. Pokud budeme mít jednotný audit u finančního nařízení, ale nařízení o společných ustanoveních to nevezme v potaz, tak v podstatě vlastně u toho sdíleného managementu nedojde k žádnému zlepšení. Pokud tam budeme mít pravidla proti konfliktu zájmu, a budou pouze ve finančním nařízení a ne v sektorových oblastech, tak to bude v rozporu s právním rámcem. Proto se máme finanční nařízení plus 15 jiných legislativních aktů. 85 celého návrhu se ale týká finančního nařízení, pouze 15 se týká sektorových pravidel. Pouze aby posílili a zajistili konzistentní přístup celého návrhu. Myslíme, že je zásadní, aby se měli jednotný proces jednání, respektovali všechny instituce, ale zároveň měli koherentní sadu pravidel a vysvětlili co nejjednodušším způsobem, jak eh, veřejné finance utrácíme. To není jednoduché, musíme zamezit eh, nějaké zátěži na úřady i beneficienty. Měl by to být konzistentní pohled parlamentu i rady. Další kroky. Doufáme, že u revize víceletého finančního rámce budeme mít k dispozici poločase, to znamená v prosinci. Do konce roku parlament i rada pokročí v celé věci, aby ta konečná politická dohoda o balíčku Omnibus mohla být k dispozici pod malským předsednictvím, které je nesmírně natěšené, chce se zhostit tohoto úkolu, tak aby 1. 1. 2018 nová pravidla byla implementována. Upřímně. Vždycky, když hovořím s kolegy o tom, že chceme něco zjednodušit, že se nám to nepovedlo stoprocentně, protože na konci dne samozřejmě vyjednáváme další rámec na další víceletý rámec věnuje pozornost něčemu jinému a ne zjednodušení pravidel. Proto je toto příležitost oddělit jednání o pravidlech od jednání o částkách. Neměli bychom promarnit této příležitosti, pokud chceme věci změnit před rokem 2020. Když slyším to, co říkají jednotlivé zúčastněné strany, tak rozhodně do roku 2020 nemůžeme čekat. Děkuji za tuto příležitost a těším se na otázky. Děkuji. Voilà des Výborně zasloužený potlesk, který ukazují pozornost a uznání rozpočtového výboru paní generální ředitelce, ale pozor, Ehm, nelze si nic namlouvat. 79% nástroje flexibility, 65% pro zjednodušení. A myslím si, že v, te, v tom zjednodušení je potřeba jít ještě dál. A my bychom se mohli rozhodnout, a já si to, to přeji, abychom se tak rozhodli přímo v terénu, eh, že eh, se mě lidé budou ptát, budou se ptát, proč je takto Evropa neudržitelná. Eh, a tolik moje připomínky. Kdo by se chtěl vyjádřit, paní Gresle? Děkuji. Jako vždy je samozřejmě e, v detailech. Takže se musíme na to ještě podívat. To, co jste mm, prezentovala, je v podstatě dobré. Ale musela jsem se smát eh, při té vaší eh, prezentaci, protože to jsou grafiku, kterou jsme sami nechali vyrobit. Nevím, zda si vzpomínáte, to byl, protože otázka komplexity nás také zabývala. A ti, kteří už jsou tady déle, Mm, tak vědí, že my jsme se snažili komisi přemět, aby to, co teď udělali, eh, tak aby tedy vlastně od začátku sladila ty, ta, ty základní akty ten roz, a ten rozpočet. To je starý požadavek parlamentu po single rule book a po tomto pokusu se na to, mm, jsme, jsme tedy, nás to povzbuzuje a budu rád, když e, tu odvahu najdou všechny části tohoto parlamentu. To je starý požadavek zjednodušení pravidel. Teď, jsou, e, teď se navzájem protiřečí, protože samozřejmě finanční nařízení platí pro přímý management, nikoli pro jiné věci. A ovšem účetní dvůr to proskoumá má všechno najednou. Takže to stojí za to když vidím, jak eh, dlouho to už dělám, jak je to náročné, tak teď se především věnuji, eh, především chci uklidnit ostatní eh, výbory. Ten, finanční nařízení, to je, to je ta tabulka třech pilíří, tedy sektorální nařízení rozpočtu Finanční nařízení je tak obsáhlé, že protože implementační pravidla tam musela být, no, prováděcí pravidla tam musela být eh, začleněna. Není tam tedy tolik směr, nicméně i tak eh, je toho dost, protože všechno se muselo integrovat do textu, je to dobré, to důležité, protože jinak vlastně nikdo mm, není moudrý z těch eh, vlastních předpisů finančního nařízení, které jsou čím dál složitější. Takže je to dobře, stálo to za to. Chci všem kolegům z odborných výborů, chci všechny uklidnit, že tato část, tady je důležité, aby odborné výbory zpracovaly tuto část sami. Ale ty věci spolu E, jdou tedy spolu e, si navzájem odpovídají, takže se nám to, máme povinnost, aby se nám toto povedlo. E, máme mm, kdyby se roz, zrušilo 15 mm, jiných nařízení, tak to by bylo Dobré, pokud se nám nepodaří skutečně ty věci, ne, ty věci se dívat celkově, tak prošvihneme šanci z toho udělat něco dobrého. Já si myslím, že se musíme podívat jednotlivě, co znamenají ty jednotlivé změny. Komise je specialista eh, v organizování zjednodušení, ale pro sebe, tedy ale otázka, zda je to i zjednodušení pro beneficienty. Když se na to tedy podívám, aniž bych znala ten text, tak eh, co se týče zrušení toho non-profit pravidla, na to se musíme podívat, ehm, mm, co to je. Takže když něco ehm, stojí 50 Eh, tisíc euro, ale pak je tam mm, dalších 100 tisíc, znamená to, že zůstanou toho beneficienta, nebo to je otázka. Eh, jde o to, abychom nedělali mm, něco, co by způsobilo v budoucnu skandály. Mm, chcem pro zjednodušování, ale je tady několik otázek, které musíme projednat. Já jsem se nedívala detailně na ty jednotlivé návrhy. Nomenklatura se změnila, jsou tam jiné pojmy. Musíme si vyjasnit, co je tím míněno. To je klasická legislativní práce. Hlavní výzva pro výbor je, že ostatní výbory jsou nezávislé, ale současně mm, jsou spojeny s celou tou prácí. Um, ehm, já nemohu tedy řešit tři tisíce pozměňovací návrhů o agrární politice. Je tam ambiciozní časový plán, ale všichni se musí zhostit své odpovědnosti. Proto si myslím, že musíme tu debatu s kolegy ve výboru i v parlamentu začít co nejdříve. Je tady mnoho obav. Navrhuje se, že tento výbor mm, by měl dospět co nejrychleji k, um, k, ke schodě, jak zorganizovat novou formu spolupráce. Mě překvapuje, že komise eh, vlastně sama za sebe to změnila. Byla by škoda, kdyby to selhalo tady v parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní místopředsedkyně, protože to bude společné zasedání výboru Buč a Kont a já bych v tomto smyslu rád navrhl eh, konferenci předsedů výboru, aby i ty další eh, společná zasedání byla na základě článku 54 eh, s tím, že to, co je výlučnou kompetencí našeho výboru, by eh, se dos, eh, dotýkalo i zjednodušení. A pokud eh, to nebude výlučnou kompetenci, musíme žádat paní generální ředitelku, abychom se mohli odchýlit od, testu, od textu nařízení Omnibus 23. června s tím, že tam bude jiná legislativní podpora. Paní Katia Sabal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Vzhledem k tomu, že je dobré, že můžeme mluvit tady o této složce finančního nařízení, jak už jsme o tom mluvili poměrně dlouho. Jak jste řekl, když oslovíte lidi, tak to jsou přesně otázky, které nám kladou. Musíme se zaměřit také na podrobnosti, jakým způsobem to zapadá do navrhovaného, navrhované revize VFR. Myslím, že je to krok správným směrem. Například dobrovolná práce nevládních organizací. To jsou žádosti, které předkládají nejenom nevládní organizace, ale také další asociace, například Youth Forum a další ti si vždycky přáli možnost eh, právě toto zařadit do eh, výkazu a jednotný audit. My jsme se vydali do Jordánska a Libanonu a řada lidí se tam ptala, eh, tam žádala, aby neměli pět auditů, jak je tomu nyní, ale někdy dokonce měli deset auditů a trávili obrovský dlouhou dobu tím, že vyplňovali auditové formuláře a měli méně času na vlastní práci, které se měli věnovat. To je tedy návrh, který by měl vycházet také z výsledků práce. Tuto podmínku bychom měli eh, sledovat, tedy eh, nejenom splnění formálních požadavků, ale co ve skutečnosti eh, ta organizace dělá. Konkrétně fond, konkrétně fond pro nejchudší, tam by bylo důležité umožnit kombinaci různých finančních nástrojů eh, s tím, že jsou také dotace ze strukturálních fondů Junckerův plán, eh, plán EFSI a spolupráci regionálních orgánů. Víme, že je to velmi komplikované a také si vzpomínám, že v minulém funkčním období eh, se diskutovalo o příjmech, které je možné přidělit Eh, k financování právě tohoto nástroje. A já si myslím, že návrh komise v tomto smyslu je v souladu s tím, co eh, říkal pan předseda. Měl by existovat jeden fond, který nám umožní lépe určit, zda je dostatek prostředků a k čemu ty prostředky lze použít. Samozřejmě musíme to zvážit ještě dopodrobna, ale myslím si, že tento návrh je krokem správným směrem pokud tedy budeme nakonec schopni zajistit zjednodušení v praxi, my o tom neustále hovoříme, ale když se podíváme, kolik výborů je do toho zapojeno, tak se místo zjednodušení spíše komplikuje, tak zcela jistě to zjednodušení bude představovat krok e, ku předu. A jistě nám pomůže také ve vyjednávání. Když budeme diskutovat o VFR v roce 2020, tak ta čísla budou zcela jistě e, lépe odpovídat realitě. Proto přeji hodně úspěchů, ale ale myslím si, že je to eh, v souladu s tím, co si přeje rozpočtový výbor, co si eh, přeje eh, ostatní výbor, ale v každém případě je důležité zaměřit se na samotnou podstatu věci. Děkuji. Mám tři připomínky. Za prvé, podaří se komisi ten skutečně prosadit ten jednotný audit. Pokud byste to povedlo, dostali bychom se mnohem dál. Vy jste řekla, že mm, mm, jste ve shodě s účetním dvorem, to je nezbytné. Nemá samozřejmě smysl, když bychom se pokoušeli tady něco zjednodušovat a pak by to účetní dvor e, kritizoval. Takže že nevíme přesně, jaká škola v Afghánistánu byla zaplacena z jakého trust fondu a z jakého procenta z evropských prostředků. Jako evropské instituce musíme spolupracovat, musí všichni, i my, a toho se týká moje druhá pozvánka, poznámka, ehm, se nějak ehm, vyrovnat s těmi důsledky, protože mnohé věci z ní přesvědčuje, nemůže nikdo být proti, ale Mm, když napíšete na slide simple reporting, jednodušší reporting, znamená to, že by Evropský parlament už nedostával každý detail mm, na to, co se eh, eh, rádi tedy, eh, na co se rádi ptáme a co chce, že už bychom se to nedozvěděli. Takže pak bychom šli jiným směrem. Řekli bychom, tak jsme si to ale nepředstavovali dělat jako, že Mm, každá demokratická kontrola mm, by vlastně padala. A tady můj apel na kolegy z, mm, z parlamentu. E, vyjasněme si v klidu, co, jak se to druhá strana představuje. A pak je tady jeden bod, který mě trošičku um, Mm, nepokoje, že mm, eh, repayments a revenue zůstanou finančním instrumentu. To je možné, na to se možné dívat různě. Máme zprávy z různých míst, z účetního dvora, že finanční eh, nástroje částečně nefungují o, o tom, co se týče nákladů, jak se využívají prostředky, rychle využití a tak dále. Já nejsem dogmatik, ale neříkám, že jenom granty jsou dobré, ale ale nikdy nebudu, nikdy také nepropadnu tomu, co, co říká rada, která uh, argumentuje tím, že eh, sice dostaneme méně, bude méně peněz, ale s finančními nástroji je možné s tím něco udělat. Zkušenosti jsou smíšené, měli bychom to korigovat tam, kde to bude nutné. Děkuji pane předsedo. Jenom velmi stručně. Vzhledem k tomu, že tady je riziko, že je tady poz, určitá, eh, určité pozitivní pokušení. Když slyším eh, představitele komise, a dalších orgánů, když tedy chceme přejít ze systému ex ante na ex post. Tak samozřejmě, ono to zní dobře, ale v každém případě eh, je tam v této ofenzivě eh, toho mnohem víc, když se tedy dělá taková ofenziva kouzlem, tak je toho více, než byste si mysleli. A zdá se, že je tady obrovská změna v tom, jakým způsobem hodnotíme rozpočet. A bude nezbytné tedy pracovat až do července velice pilně pokud jde o postup, tak tento výbor zcela jistě musí tedy zmínit důležitou věc, tedy je potřeba respektovat organizační autonomii parlamentu. A legislativní kompetence každého výboru je nezbytné respektovat také, protože Eh, to je nezbytné, nebo bychom ty kompetence museli eh, snížit. My jsme předložili pozměňovací návrh v tomto duchu k víceletému finančnímu rámci a je to tedy rozprava, kterou musíme vést a zcela jistě je nezbytné, abychom měli záruku eh, této autonomní propojenosti. To je, také slyším zmínku o účetním dvoru. A v této souvislosti je důležité si uvědomit, že eh, řádek granty na úvěry eh, se stává takovou doktrínou. A celá jistě tady máme ještě zajímavé aspekty, které s tím souvisejí, ale je to eh, spíše věcná záležitost, nejde jenom o řízení rozpočtu. Myslím si, že tady potřebujeme obezřetnější přístup parlamentu. Evropský rozpočet není technickým eh, tématem, nýbrž politickým tématem. Eh, ani to jinak být nemůže. Všechno, co platí na základě tohoto politického rozhodnutí, musí podléhat kontrolám a to musí samozřejmě podléhat hodnocení. A Zcela logicky, pokud dojde ke změně managementu, tak je riziko ztráty kontroly. To zdůrazňuje účetní dvůr. A víme, že musíme ještě odpovědět řadu otázek, než odpovíme na tuto. Děkuji. Paní Mirjaka. Děkuji. Já Mm, nebudu mluvit dlouho, protože je pozdě. Souhlasím s tím, co řekl předřečník. Některé aspekty, jenom z toho, co jsem eh, slyšela, je eh, nutné přivítat jako startupy pro mladé eh, farmáře a podobně, ale jak řekla paní Gresle, ďábel je v detailech, musíme, potřebujeme čas na to, abychom to absorbovali. Pak je tady několik významných otázek co se týče dalších um, subjektů, které komise navrhuje na management. A mm, je nutné zajistit, tyto subjekty fungovaly uh, jako veřejná služba podle zásad a jak to bude demokraticky kontrolováno. To jsou klíčové otázky pro mě v tuto chvíli. Děkuji, pan Dopre. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve rád pobyla přál službám komise, protože zcela zjevně dosáhly velkého pokroku, co se týče kvality služby komunikace především. To si musíme připomenout, když se podíváme na to, jak funguje jejich systém komunikace. Nejsem sice specialistou na tuto problematiku, ale eh, můžeme také zhodnotit eh, to, jak odpovídá to, co zde sdělujete našim cílům. Zdá se, že je tam celá řada pozitivních aspektů, ale pak nastávají chvíle, kdy si kladu otázku, Zda by eh, především v souvislosti s úpravami finančního nařízení, zda by se tedy nemělo eh, ještě přestoupit k dalším krokům, když hovoříte o flexibilnějším řízení rozpočtu eh, či autorizaci svěřeneckých fondů v rámci EU. To je něco, co představuje takovou velkou premiéru, paní Karlinio. Eh, ta premiéra nastává tak nějak nepozorovaně protože sám si nejsem jist, zda je to správný krok, ale v každém případě nemůžeme mu upřít určitou vhodnost. Zdá se mi, že tam máte celou řadu které jsou v logice pružnějšího přístupu k finančnímu nařízení. A pak je potřeba podporovat konzultaci s občany. Jak to chcete zapojit do finančního nařízení eh, s jednotlivými nástroji? Tedy zapojení občanů do utváření rozpočtu EU. Eh, já bych vám rád věřil, ale co tím chcete říct? Eh, já si myslím, že můžeme, být, můžeme souhlasit s tím hlavním principem, ale jak to realizovat. A co, já tedy obecně souhlasím, ale vysvětlení, eh, tedy autorizace nebo schválení svěřenských fondů v rámci EU. A pak několik otázek k řízení omnibus. Tedy možnost převádět strukturální fondy Eh, na jiné nástroje. Co nám to chce říci? Eh, co to znamená? Pokud to má znamenat něco konkrétního, tak ty konkrétní informace tam nejsou. A zajímalo by mě na první pohled, eh, je tady takový seznam, který není nějak zdůrazněn, ale myslím si, že bychom si zasloužili vysvětlení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já už budu eh, stručný k tomu, co tady všechno bylo řečeno. Je to samozřejmě vynikající, když budou zjednodušené podmínky pladeb, když si zákazník bude jistý, že když splní určité podmínky do 30 dnů, dostane finanční prostředky. Nic není jednoduššího i pro něho samotného, i pro samotnou kontrolu, která bude o to jednodušší, když budou jasná pravidla. Při zjednodušování administrativy a pravidel čerpání strukturálních fondů. Eh, samozřejmě některé eh, takové věci vyžadují důkladné analýzy, abychom věděli, proč nyní eh, se opožďuje implementace. My víme, že implementace se opožďuje, ale opožďují se i platby v posledních letech. A my jsme nedělali takovéto analýzy, abychom zjistili, co všechno způsobily opožděné platby a to byla škoda. Budeme potřebovat abychom dělali důkladné analýzy, abychom měli z čeho vycházet. Děkuji. Někdo další si přeje vzít slovo? Mm, ten vaš, eh, mm, vaše kroky jsou velmi pozitivní, vaše prezentace je velmi slibná. Potřeboval bych ale několik praktických příkladů jaksi demonstrace toho, co by ta, to zjednodušení znamenalo. A mm, díky mnohým z vás bych si přála mm, realizaci pilotního projektu, aby e, skutečně Eh, právě ty pilotní projekty eh, mm, velice často se stává, že vlastně si ty, ty kandidáti by byli eh, odrazováni. Zda by bylo možné, mm, když něco zkoušíme, tak je to nutně obtížné, když začneme tím, že budeme aplikovat pravidla Eh, mm, tako, tak, že by vlastně potenciální kandidáti byli odrazeni okamžitě, tak by se nic neukázalo. Eh, tady když se, když se mm, nyní um, tím to zabýváme, tak to vlastně trvalo leta, ale od 1. ledna my um, budeme zodpovědní za tuto reglementaci. V každém případě se budeme muset velice rychle připravit názor a já bych k tomu doplnil, že budeme potřebovat ještě nějaký seminář, nějaký, několik dnů, abychom mohli zrealizovat zjednodušení a to nejenom pro eh, komisi, ale také pro zainteresované subjekty. To je důležité, protože právě ty budou potřebovat také čas aby eh, eh, zvažili to, co souvisí tedy s národními právními předpisy a eh, tak, aby nevznikl nějaký amalgám, nějaká směs, aby pak se v jednotlivých státech neříkalo, že za to všechno špatně odpovídá Evropa. A čím jednodušší budou ta pravidla a čím, čím lépe budou rozlišitelná, tak tím budou snáze realizovatelné. Je to skutečně eh, pozoruhodná iniciativa, chvalihodná iniciativa, ale musíme být velmi eh, bdělí, aby to neskončilo jenom na papíře nebo jako takové eh, komunikační cvičení. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A Děkuji vám všem, protože komentáře i otázky byly skutečně na místě velmi aktuální a budu reagovat velmi stručně. Nejde jenom o komunikační cvičení a takovou takzvaně správnou francouzštinu řeknu, že e, to je e, něco, čím šlapeme na paty neustále, není to, je to, co neustále otravuje, aby se vyřešila situace, abychom si řekli, že nelze zjednodušit úplně všechno. My jsme šli tak daleko, jak to jenom šlo, aniž bychom narušili rovnováhu a systém realizace programů, které se právě začaly realizovat. Samozřejmě všechno se může řešit novou cestou. Znamenalo by to, že bychom opět Eh, museli zahajovat řadu programů znovu. My jsme se pokusili otevřít možnosti, aniž bychom někomu vnucovali Eh, takovou nezbytnost. Pouze jsme chtěli nabídnout možnost, otevřít takovou možnost, aniž bychom celý systém a jeho fungování narušili. A chci reagovat na několik otázek, které tady zazněly. Eh, otázka nevládních organizací, neziskových organizací. Paní Kresle má naprosto pravdu. Vy řekla, nemůžeme platit přece více, než to, co by mělo být v rámci grantu přiděleno, ale současně nemůžeme mít pravidla, která by znamenala, že třeba nějaký vědecký pracovník na univerzitě univerzitě, nemůže dostat zaplaceno za článek, pak nemá žádnou pobídku, aby eh, zorganizoval konferenci nebo aby získal podporu od dalších organizací, protože pak by najednou vygeneroval zisk. Musíme zajistit, aby limit 100% úhrad byl zachován, abychom neplatili zbytečně více, ale současně bychom neměli eh, podkopávat, zabíjet projekty, které by mohly být úspěšné. To by vypadalo jako, když jste neúspěšní, tak, dost, tak vás podpoříme, ale když budete úspěšní, tak peníze nedostanete. Musíme nalézt vždycky rozumnou rovnováhu, abychom tedy e, neničili iniciativu lidí. A řada vážených poslanců zde zmiňuje problematiku výkaznictví podávání zpráv. Pokud tyto e, povinnosti podávat zprávy odstraníme, tak nebudeme mít dostatečné informace e, o zajištění demokratických požadavků. Nesnižujeme počet těchto zpráv, my zjednodušujeme ty, které jsou již ve finančním nařízení, také se snažíme vyhnout se dupli si tam eh, povinnosti reportingu s našimi partnery, pokud už mají určité, eh, produkují určité reporty, přes hm, hlášení, tak bychom tam k tomu neměli přidávat další. Děláme ex eh, ante hodnocení, nemusíme to znovu vynalézat. Za třetí jsme eliminovali povinnost podrobného hlášení jednotlivých beneficientů. Můžeme poskytnout informace vám že nijak neredukujeme transparentnost vůči parlamentu. My ji vlastně posilujeme minimálně v jedné oblasti, což, je, což jsou náhodou ty trust fondy, eh, trustové fondy. My tam zrovna navrhujeme posílení role parlamentu. To, tuto žádost jsem slyšela mnohokrát v tomto výboru. Proč jsme navrhli um, rozšířit možnost trustových fondů vnitřní dimenzi? Protože jsme viděli, že tento návrh byl musel být vytvořen pro řešení krize. My nevíme, co přijde v budoucnu. Myslíme si, že tato možnost by neměla být eh, mm, v rámci nějaké variabilní geometrie v rámci EU. Můžete se zamyslet nad určitými možnostmi. Ne, protože si myslíme, že to by měl být standardní způsob eh, evropského rozpočtu, ale samozřejmě toto je velmi politické téma, které je třeba dále projednávat. Paralelně také navrhujeme posílení role parlamentu, co se týče trastových fondů. Padla tady otázka, zda postupujeme od ex ante k ex post. Úplně to bych neřekla. V posledních letech jsme měli ex ante hodnocení, pak jsme změnili pravidla, pak jsme měli dlouhý seznam dokumentů, kdy jsme se snažili říci, která pravidla eh, budou platit jako pravidla pro druhého stranu a pak budou, eh, budou chybovost, protože ta pravidla nebyla identická. Když uděláme ex ante kontrolu a v rámci tohoto hodnocení náš partner Světová banka nebo podobná instituce má podobná pravidla, pak by měl být ekvivalent. A my bychom měli ty, ty kontroly implementace provádět přiměřeně něj. Pak byla otázka na jiné subjekty. My jsme měli na mysli rozvojové banky, národní rozvojové banky, které existují v řadě členských zemí, které by měly být považovány za možné partner jako Evropský investiční fond, investiční banka. Ale my požadujeme, aby toto bylo, mm, mm, bylo vlastně veřejná organizace, nebo alespoň, aby byly, ehm, to, to byl podobný subjekt. Pak se pan Depre ptal ohledně transferu a nyní tady v tomto místě bychom se rádi vždycky položili otázku, zda je tam riziko nedodržení závazku, protože nejsme třeba schopni zrealizovat nějaký finanční nástroj. A známe příklady takových situací, kdy členský stát nedokázal prostě finan- využít nástroj, který jim umožnil vytvářet finanční prostředky. A takový členský stát může říct, já potřebuji tyto finanční prostředky, proto si je nechá převést z eh, komunitárních zdrojů a vytvoří si pouze takové okénko rezerv. Eh, nejde tedy přímo o ztrátu, neznamená to, že odebereme finanční prostředky se sdíleného řízení fondu, pouze se snažíme eh, umožnit, usnadnit realizaci daného nástroje, pokud to lze lépe udělat na komunitární úrovni. Tedy cílem není odebrat finanční prostředky, ale pouze nabídnout danému členskému státu státu možnost, že bychom takovou věc provedli na komunitární úrovni eh, s využitím finančních rezerv, které máme, pokud je to vhodné. A v této této oblasti jsme se snažili jít eh, dostatečně daleko, abychom se vyhnuli povinnosti tzv. double reportingu, protože eh, víme, že jsou například nástroje požadavky pro strukturální fondy, pak pro další komunitární nástroje. Pokud se snažíme tento systém harmonizovat, tak vzniká takové zdvojení požadavků na eh, požadavky na stát, požadavky na životní prostředí a podobně. Ale jakmile to bylo jednou schváleno, tak není nutné to vykazovat schvalovat po druhé, aby to bylo schváleno po druhé, protože už ty požadavky splněny byly. Já si myslím, že se mi podařilo víceméně reagovat na všechno, co to bylo vzneseno, jenom na závěr bych ráda zmínila Ehm, budeme velice rádi, pokud budeme moci zorganizovat seminář a dát vám praktické příklady toho, jak eh, naše iniciativy změnily situaci v terénu a máme samozřejmě také příklady akcí, které jsme zorganizovali se stakeholdery a tam vám ráda poskytnu informace podrobnější a v každém případě také vždycky je na vás, jak budete eh, reagovat, jak budete chtít jako jednotlivé výbory přispět do diskuse. Otázka předsedy. Můžeme v takovém semináři například eh, poskytnout eh, rozhovor eh, nebo příležitost hovořit jednotlivým aktérům přímo z terénu, aby řekli, jak eh, účinné jsou tyto nástroje především ve zjednodušení. Ano, můžeme zorganizovat takové akce s těmi subjekty, kde jsme přímo v kontaktu, konkrétně s výborem regionu třeba, protože tam se mohou podělit o své zkušenosti v rámci zdravého finančního řízení, sound financial management. To je něco, na čem musíme vždycky trvat a na čem čem se všichni shodneme. A ve výsledku naše eh, vystoupení nemělo za cíl ovlivnit rozhodování parlamentu, ale spíše eh, požádat na, o jaký si zrychlený postup, jakýsi fast track eh, v tom, abychom mohli získat v rozumném čase schválení z vaší strany. Děkuji vám, paní Zcela jistě tady není žádné podezření na eh, jakoukoliv manipulaci z vaší strany. Vše zní velmi slibně, ale v každém případě musíme zůstat dělí. A dostáváme se k dalšímu bodu a to je paní Calvino, eh, která eh, zde má zprávu a k dalšímu bodu to nebude oficiální do 15. listopadu, tedy eh, až dojde eh, k převedení eh, řízení Omnibus. Hezký. A nyní amending letter číslo jedna. Prosím. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím být velmi stručná, protože je pozdě. A já nech, vás nechci nudit, ale je to důležité. to opravné mm, dopisy, my obvykle s tím přicházíme každý rok, to je změna mm, návrhu rozpočtu, který jsme dali na stůl. Obvykle cílem je, aby to zohledňovalo eh, poslední vývoj v oblasti eh, zemědělského rozpočtu. My jsme právě mm, dokončili jaksi ten, ty každoroční eh, provádění, rozhodneme podle toho a pak upravíme rozpočet na další rok. Teď je to trošku jinak. My jsme tam začlenili všechny návrhy na rok 2017, abychom reflektovali střednědobou revizi. Je tady první část toho upravného dopisu, což je aktualizace zemědělských výdajů. Vidíte, že to jsou opatření pro mlékárenský sektor, je to 500 milionů. Pak asi víte, v návrhu rozpočtu jsme již měli 100 milionů na ovoce a zeleninu. Eh, tady ale eh, řešíme to eh, mlékárenství, Můžeme financovat tyto další opatření eh, zvyšujícími se výnosy, takže tam nebude změna a bylo tam snížení plateb o nějakých 7 milionů, jestli se vzpomínám. Co se týče celkové částky, není to velká změna vůči návrhu rozpočtu, ale jsou tam ta další opatření pro mlékárenský sektor. Dále jsme tam začlenili opatření na zvýšení výdajů, to jsou takzvané navýšení top-ups, um, střednědobé revize v dvou oblastech růst a pracovní místa a migrace. Co se týče růstu a pracovních míst, navrhujeme e, nárůst o 50 milionů e, prostředky na horizont 2020, Cosme a Safe Transport na tom mm, už, no, už nemusím dále mluvit o těchto třech programech, protože vím, že řada z vás a pan Fernandez ehm, se vždy k tomu vyjadřuje velmi hlasitě a jejich potřebě tedy tyto programy posílit. Tak dále jsme eh, se rozhodli, že návrh eh, Wi-Fi konektivity pro EU, tam dáme 28 milionů, to bude z eh, programu CEF, a 50 milionů Erasmus+. Plus v oblasti učněj, učebních eh, stáží nebo výuky. Eh, pak jsme tam začlenili nejenom navýšení na rok 2017, ale až do roku 2020 na všechny tyto programy. Tyto kroky vyžadují um, využití globální marže pro závazky, když je tam stále k dispozici částka 174 milionů. Také jsme navrhli zvýšení iniciativu na zaměstnanost mládeže s mm, další jednou miliard, o další jednu miliardu, což by vyžadovalo globální marži na závazky. Vzhledem k tomu, že nejsou eh, žádné prostředky k dispozici globální marže pro závazky, doporučovali bychom politickou dohodu s radou, aby komise mohla navrhnout toto navýšení příští rok, až budeme mít zase globální marže na závazky až děláme tedy technické přizpůsobení na jaře 2017. Takže navrhujeme Eh, návrh opravného rozpočtu, tyto další prostředky iniciativu zaměstnanosti mládeže. Další oblast je migrace a tady navrhujeme dát k dispozici 750 milionů na mm, partnerství, pokrok partnerství s partnerskými zeměmi, o tom jsme mluvili minulý týden na Evropské radě, byla tam velká podpora, musím říct, na tuto, pro tuto kompaktní strategii rámec partnerství. Toto by znamenalo 500 eh, milionů pro rozvoj spolupráci a 250 na nástroj evropského sousedství. Dále 250 milionů Evropský fond pro udržitelný rozvoj, který se nyní vyjednává, což by bylo dále posíleno dalšími prostředky, aby to dalo dohromady 200 75 milionů. Abychom to, všechno toto mohli financovat, tak navrhujeme využití kontingenci marže na eh, jednu miliardu do roku 2017. Toto bychom chtěli aktivovat v rámci kontingenci eh, marže, která bude offsetována a to bychom chtěli co nejdříve tak abychom nepřetížili poslední roky stávajícího finančního rámce tak bychom navrhovali stanovit ty částky na rok 2017 až 2019 proti marži v eh, kruhu 2 eh, a 5, 17 a 18 eh, až 19. Jsme v opravném dopise, abychom také chceme dát dalších 20 postů Europolu, navíc nad to, co už bylo navrženo v návrhu rozpočtu 2017 a umožnit nové agentuře na ochranu hranic a agentuře pro asyl EASO, aby mohly vykonávat své povinnosti a tak potřebují e, najít personál zkušený, tak jsme navrhli také dodatečné posty v rozpočtu 2017, takže ta úroveň e, personálu bude vyšší. E, Navrhujeme tři modifikace v oblasti administrativních výdajů. Za prvé zjednodušit administrativní, eh, finančně logistické eh, mm, záležitosti delegací. Chceme mm, přesunout eh, některé zvláštní zastoupení z, z kapitoly 2 na, do 5, to byl předpoklad pro DG budget v komisi. To povede k synergii a umožní snížení o 15 ehm, počtu personálu. Takže tady je synergie, protože my eliminujeme tu povinnost, aby tam byla paralelně eh, ty administrativní funkce ve všech těch eh, delegacích. Navrhujeme začlenit do rozpočtu Eh, vývoj skutečných platů, tak znám, je mm, ta známá metoda, která reflektuje inflaci v Bruselu a Lucembursku a vývoj mest v tom 11 členských zemích. Stále nemáme konečná data, která by odpovídala na mm, růstu mest, ale bylo by zodpovědné eh, již zohlednit to, že ta čísla pravděpodobně budou vyšší než to, co jsme začlenili do návrhu rozpočtu. A na závěr v oblasti administrativy my navrhujeme eh, upravit eh, počet postů v eh, plánu pro Evropský parlament a dva výbory, kde bylo dohod, dosažena dohoda v otevřených otázkách mezi jednotlivými institucemi. Takže se domníváme, že tento upravný dopis je Eh, vlastně eh, včlenuje eh, střednědobou revizi do ročního rozpočtového postupu a jakmile to bude na stole, jakmile bude mm, představa o všech DAP 2017, 16 amending letter, tak budeme schopni dospět co nejdříve k dohodě obou článků rozpočtového orgánu. Merci. Děkujeme. Děkujeme. To skutečně na základě těchto informací se můžeme podívat na trialog z minulého týdne. A rovnou prosíme pana Gejera, který je naším zpravodajem. Děkuji za slovo. Ano, samozřejmě, že Tyto informace jsou velice důležité, pokud jde o určitá rozšířená pravidla v této oblasti, které se nás týkají u tohoto opravného rozpočtu, například v oblasti zemědělství, financování zemědělství, ta deklarace zájmu, kterou připravil Evropský parlament, je v tomto ohledu důležitá. My potřebujeme další finanční prostředky k dispozici, přesně tak, jak jsme očekávali. vidíme, že jsou zde určitá rizika, který, která vznikla i s revizí v poločase a zároveň si myslím, že bychom měli zajistit to, že prostě rada je mnohem méně flexibilní, než jsme my a že tato procedura možná bude ještě více zkomplikovaná pokud pouze administrativní a technické záležitosti budou schváleny. Ovšem pokud jde o ty finanční prostředky, zdá se, že rada se nechce nějak úplně pozitivně vyjádřit k celé záležitosti. Proto si myslím, že můžeme asi úplně už předvídat odpověď, ale samozřejmě, že budeme ještě žádat o konkrétní informace. To, že došlo k posílení, navýšení finančních prostředků, tyto návrhy vítáme, máme tam konkrétní priority, které neúplně vždycky odpovídají prioritám komise. Já bych si přál, aby ty výhrady, které máme v, tomto, v této oblasti, pokud jde o EFSI a zároveň o teda prostředky EFSI a zároveň nástroje CEF a horizontu 2020, aby to bylo skutečně prioritou, pokud jde tyto eh, finanční prostředky. Souhlasíme s tím, aby tyto dodatečné finanční prostředky šly na stávající iniciativy v rámci rozpočtu, tak aby tyto neutrpěly a aby došlo k eh, určité kompenzaci škrtů z minulosti, které se týkaly CEFu a Horizontu 2020. Tento návrh, celý tento postup je zajímavý, především pokud jde o iniciativu zaměstnanosti mladých. Hmm, já si ještě jsem se ptá, hmm, měl jsem trošku obavy ohledně interpretace jednotlivých částek, ovšem vidím, že um, paní generálně ředitelka hovořila o té jedné miliardě, to znamená, že bychom v roce 2017 chtěli zmobilizovat tuto částku, to samozřejmě my bychom si rovněž přáli a zároveň um, hodně bude záležet na jednáních s radou. Já nevím, zda to teda navrhuje komise a zda vůbec rada půjde naším směrem, protože předchozí rozpočtové procedury, tam byl zpravodajem pan Fernandez a tam již eh, došlo k určité dohodě. Pokud se tato iniciativa pro zaměstnanost mladých prokáže eh, jakožto pozitivní funkční iniciativa, tak možná snad ráda bude o těchto prostředcích ochotna jednat a měli bychom ovšem tuto částku ještě společně upřesnit. A ještě jedna záležitost. V třístranných jednáních jsem se o tom již zmínil. Humanitární pomoc. Pokud je o humanitární pomoc, přáli bychom si, zpřístupnit finanční prostředky a to v zrychleném postupu, v zrychlené proceduře, abychom nemuseli pouze nějak eh, v případě nějakých naléhavých případů okamžitě jednat tímto naléhavým způsobem. Je to i otázka, pokud jde o stabilitu, mírové uspořádání, politika, sousedství a tak dále. To jsou všechno oblasti, které bychom chtěli tímto způsobem řešit a mám pocit, že tyto návrhy jsou trošku možná jednostranné. Pokud je naším cílem mít eh, rozumné iniciativy, pokud, eh, které by byly financovány z Fondu pro rozvoj, pro vyvážený rozvoj, tak tam eh, máme určitě obavy. Například je to nedostatek určité zásady um, subsidiarity a zároveň další záležitost, která se týká svěřeneckého fondu. Tam máme rovněž určité obavy, protože zde existují další nástroje, které by rovněž mohly být oslabeny tímto způsobem, zatímco ty jsou důležité pro politické cíle prostřednictvím dotací. Proto bych velice rád ještě pohořil se všemi zpravodaji a poté zjistíme, zda vůbec budeme schopni tyto vaše návrhy opravdu podpořit. Děkuji vám za pozornost. Rád bych vám řekl, že pan Tarán, pan zpravodaj je nesmírně smutný z toho, že jste mezi námi nyní. Chtěl se samozřejmě zúčastnit této diskuze, která se týká návaznosti tří strany jednání z minulého týdne. Bohužel jeho letadlo bylo spožděno, takže zde s námi nemůže být, musí se k tomu vyjádřit až později. Zpravodaj eh, pro rok 2016, máte nějaké k tomu, pane Fernandeši, chcete k tomu něco? Já takové přání. Doufám, že rada bude rychle připravená, aby zhodnotila, připravila určité stanovisko, ohledně tohoto opravného dopisu, který se tak už se spojen s tím rozpočtem pro 2016, v podstatě vlastně bude zakomponován do trialogu, ale zároveň je to propojeno s celým cílem revize a v podstatě to podporuje to, že rok 2017 tento rozpočet a i víceletý finanční rámec jsou nesmírně se propojeny a my prostě chceme, aby rada byla připravena, aby jsme společně mohli prodiskutovat eh, tyto dvě konkrétní dosie. My můžeme říci, že tento první trialog z tohoto pohledu nám poskytl nějak nějaké uklidnění ohledně našich obav, protože vlastně to není stejná rada, která vyjednává v rámci um, trialogu pro rozpočet 2017 ECOFIN a rada, která se zabývá revizí v poločase. To je Rada pro všeobecné záležitosti. A v podstatě vlastně jsme slyšeli, že oni by měli, že tato rada by měla mít určitý názor i k tomu stanovisku eh, eh, výboru, který se zabývá víceletým finančním rámcem a že bude dohlížet nad jednáním, které se zabývá rozpočtem pro rok 2017. Zdá se, že už se nikdo nehlásí o slovo, říká pan předseda tak zdá se, že teda všichni asi byli nesmírně přesvědčiví a jasní ve svých prohlášeních. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. A to je zpráva pana Fernandéše ohledně možného pozastavení finančních prostředků a dokonce možná i určité penalizační částky, které by měly být uvaleny na Španělsko a Portugalsko. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych, rád bych řekl, já už jsem se o tom v podstatě eh, zmínil, že by v podstatě neměl, nebo v jakém, promiňte, co si přejete, takže, takže možná velice stručně takto ve francouzštině. Eh, v podstatě si nemyslím, že je dále nějaký smysl, abychom E, sankce uvalovaly na lid a ne na státy, protože vlastně pozastavení těchto finančních prostředků pro tyto dvě země, to je opatření, které je mnohem závažnější než sankce, které, ke kterým nedošlo. Hovořím o sankcích uvalených na Portugalsko a Španělsko. E, já jsem pořád stejného názoru. Mám stejný postoj k této záležitosti a skutečně doufám, že to bude i jednomyslné stanovisko výboru pro rozpočet. Pan předseda? Hmm, pane zpravodaji, i přesto, že je taková pozdní hodina, tak já samozřejmě se obrátím na všechny naše členy našeho výboru, kteří jsou teď k dispozici. Takže co si myslíte o stanovisku pana Fernandéše? Mohlo by to být takové stanovisko, Eh, které bychom mohli jednomyslně podpořit? No, tak je to slibné, je to slibné. Myslím si, že tím jsme vyčerpali náš program. Rád bych ještě řekl, že se příště uvidíme 9. a 10. listopadu v Bruselu. A nemáte-li žádné další žádosti do bodu různé, body do tohoto bodu, tak eh, tím vám navrhuji, abychom ukončili dnešní schůzi a děkuji vám, že jste do tak pozdní hodiny s námi zůstali.